Mes chers collègues, bonjour. Kolegové, dobrý den. Dobrý den, pane Teličko. Návrh pořadu jednání můžeme schválit, pokud nemáte žádné námitky. Nevidím, že by někdo měl námitky. Záp dopis z 9. listopadu 2017 může být schválen také, pokud nemáte žádné námitky a nejsou námitky, takže je schválen. Vážení kolegové, mám určité sdělení, které vám ale řeknu po příchodu pana Marinesku. Jestli nemáte nic proti tomu, dobrý den, pane Mare. Jak se máte? Dneska jsem opravdu ve formě. Vidím, že tam probíhá nějaké předávání, rozdávání sušenek, takže začneme hlasováním a počkáme na pana Marinesku podív, nejprve zkontrolujeme, zda je e, do, za, po, váš dostatečný počet pro hlasování přítomen, takže zahajuji testovací hlasování. Takže končím hlasování. Je nás tedy dostatečný počet, abychom, mohli, abychom byli usnášení schopni. Než však začneme hlasování, tak bych si dovolila malé sdělení, kolegové. Není to náš zvyk, ale ráda bych využila této příležitosti a řekla vám, že jsme dosáhli politické schody ohledně toho slavného nařízení o EASA po šesti trialozích a počtu, který už ani nepočítáme, vysokém, velkém počtu technických schůzí. Minulý týden celou noc ze středy na čtvrtek jsme jednali, abychom dosáhli dohody, které jsme dosáhli v 6 hodin 3 minuty ráno po 11 hodinách vyjednávání. Opravdu bych chtěla poblahopřát a poděkovat našemu zpravodaji, panu Marinesku. Opravdu mu můžeme zatleskat. Pane Marinesku, děkujeme vám za vaši práci. Děkujeme za úžasnou spolupráci a samozřejmě děkuji všem účastníkům za jejich vytrvalost, opravdu mimořádnou. Bylo to obdivuhodné. Děkuji našim poradcům, tlumočníkům také děkuji členům našeho sekretariátu a oddělení komunikace, které, kteří také byli přítomni. Mám na mysli také Svena, který zde není, takže mu předáte mé poděkování. V každém případě byla to obdivuhodná noc a zejména děkuji také komisi, kterou zastupovala paní Bulč, naše komisařka, a velvyslanec pan Kul za estonské předsednictví a za jej, jejich týmu, kteří odvedli velké úsilí, aby se skutečně podařilo dosáhnout konečné dohody a to bych opravdu zde chtěla v našem výboru zdůraznit. V každém případě ještě jednou vám děkuji, pane Marinesku. Vím, že někdy to bylo obtížné, ale nakonec se nám to podařilo. Chcete si pár slov? Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji všem kolegům samozřejmě, protože jsme na tom pracovali dva roky. Takže také děkuji i všem dalším kolegům, politik, eh, politickým poradcům, asistentům, Samozřejmě také děkuji sekretariátu. Ale já si myslím, že e, to vyjednávání v pět hodin ráno, myslím si, že sice jsme tedy dosáhli politické dohody, ale stále ještě to vlastně není úplně ukončeno. Ještě tam um, je nějaká práce, to je realita. Takže chtěl bych vám všem poděkovat. Chtěl bych poděkovat eh, všem, kteří předkládali návrhy za Evropský parlament do té dohody. Myslím si, že tam ale stále ještě nějaká práce zůstává. Děkuji. Děkuji vám, pane Marinesku. Takže budeme pokračovat samozřejmě a začneme tedy hlasováním o zprávě sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva a nových těžkých, nových těžkých vozidel. Takže je to stanovisko pro výbor Envy a náš zpravodaj je pan Kaputo, který je zde s námi. Takže začneme hlasovat. článek. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, kompromis 8 je přijat. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 67 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. 69 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Kompromis 71 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, kompromis 10 je přijat. Pozměňovací návrh budeme hlasovat en bloc 7, 8, 9, 4, 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tyto pozměňovací návrhy jsou en blok přijaty. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se, je to těsné, ověříme. Budeme hlasovat o 77. elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 77 je zamítnut. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozněvací návrh 79 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o návrhu 79. Končím hlasování. je zamítnut. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. A chcete zkontrolovat? Tak dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, pane Fandenkampe, můžete mi důvěřovat, je opravdu přijat. Takže pokračujeme. 81 pro, proti, zdrželi se, přijat. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se, jedenáctka je přijata. 12 pro, proti, zdrželi se, dvanáctka přijata. Zkontrolujeme, takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 12. Končím hlasování. A je přijat. To už je po druhé, pane Findenkampe, Neduvěřujete mi. Tak, pokračujeme. 13 pro, proti, Strželi se, je přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Kompromis 2 je přijat. Kompromis 1 pro? Proti? Strželi se? Je přijat. A přímo máme kompromis 3 pro? Proti? Strželi se? Je přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, kdo se zdržel, je přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Posměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, kompromis 6 je přijat. 43 pro, proti, zdrželi se, přijat. 44 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, 44 není jasná. Musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je zamítnut. 45 pro. Proti. Zdrželi se. 45 je přijata. 46 pro. Proti. Zdrželi se. 46 zamítnuta. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Trojka je přijata. Nyní budeme hlasovat elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 4 proti. Pane Kaputo, blahopřeji, vaše zpráva je přijata širokou většinou. Budeme pokračovat v našem pořadu jednání a máme na programu výzvy spojené s financováním infrastruktury v ekonomice sdílení vystou tematická prezentace a studie vypracovaná na žádost výboru TRAN. Zadaná a řízená tematickou sekci. Děkuji, pane Marinesku. Takže tematická sekce a pan Matia, pane Matiasi Fingere, prosím zaujměte místo za předsednickým stolem. Alors, cette étude... Takže tato studie, tuto studii jsme si vyžádali my, náš výbor, v červnu 2016, abychom se zabývali dopady sdílené ekonomiky, která roste a abychom se také zabývali financováním naší dopravní infrastruktury. Studii zpracoval univerzitní Evropský institut z Florencie, který zde zastupuje pan profesor Matias Finger, který přišel mezi nás. Prosím o klid. Takže já vám dám nejprve slovo, pane Fingere, abyste nám odprezentoval výsledky této studie, kterou jste koordinoval. Poté dáme slovo členům našeho výboru. Bude zde tedy kolečko otázek odpovědí, které se mohou týkat jak závěrů, tak použitých metod pro přizpracování studie. Takže pane Fingere, prosím, máte slovo a máte přibližně 20 minut. Prosím. La parole est à vous. Merci, merci beaucoup. Uh, however, I will... Takže děkuji, paní předsedkyně, ale budu uh, hovořit uh, anglicky, protože tato prezentace je rovněž v angličtině. Tak. Uvidíme, zda to bude fungovat. Takže já jsem původně myslel, že to bude na 10 minut. Takže budu hovořit o nebo tématem jsou výzvy spojené s financováním infrastruktury v ekonomice sdílení. To byl vlastně Eh, já bych, já bych si nejprve, to byl ten titul, já bych ale nejprve chtěl pohovořit možná ze začátku o digitalizaci, abych to všechno uvedl do kontextu, protože si myslím, že ekonomika sdílení je pouze součástí celého toho kontextu digitalizace. Takže jak to všechno funguje? Máme zde hodnotový řetězec, to může být nějaký dopravový nebo ehm, výrobní řetězec, může se dotýkat výroby knih nebo potravin, čehokoliv. Jak to vypadá s digitalizací? Eh, Kvůli digitalizaci dochází k duplikaci informací, které jsou na té fyzické úrovně a na té datové úrovni. To je to, co nakonec digitalizace eh, činí, takže to má velké dopady. Za prvé, spotřebitelé už eh, se nemusí držet toho fyzického řetězce, ale mohou se Eh, vlastně mm, stávat eh, součástí toho digitálního řetězce, takže třeba nemusí chodit do knihkupectví, ale mohou se stát zákazníkem digitálního obchodu Amazon. Takže to je první dopad. Druhý dopad. Díky té digitální úrovni můžete vytvářet nové podniky, nové podnikatelské modely díky tomu, že máte k dispozici údaje, které jsou generovány. A pak jsou zase klienti, kteří mohou nakupovat eh, ta, ty údaje nebo mohou nějak využívat eh, ty údaje a, a nabízet další služby, i když vlastně oni už nic fyzického sami nenabízejí. To má tedy několik dopadů. Za prvé, eh, klient získává více informací a má lepší pravomoci, má lepší možnost výběru, má lepší přehled nad zbožím což má také dopad na ten eh, fyzický řetězec, protože dnes eh, je zde větší tlak na ten fyzický hodnotový řetězec, protože ti spotřebitelé mají lepší možnost porovnání. Vede to k větší eh, efektivnosti v tom fyzickém hodnotovém řetězci. A také je zde ještě eh, přidaná hodnota, která se eh, vlastně dostává z té fyzické úrovně do té digitální úrovně. A zde vlastně o tom začínáme ehm, přemýšlet v kontextu naší zprávy, protože pokud ta hodnota je dnes v té digitální úrovni, tak, já, tak si klademe otázku, jak se bude financovat ta infrastruktura, jak se bude financovat, nebo z čeho se bude financovat ta původní fyzická úroveň, ta fyzická um, fyzická část toho systému. A tím se dostávám k té první otázce. O, co, o čem vlastně hovoříme, když hovoříme o takzvané ekonomice sdílení? Jak jsem už eh, ukázal, jedná se o nové paradigma. Souvisí to s mobilitou, ale je to i v energetice, v telekomunikacích. Může to být úplně pro, jakoukoliv, pro jakýkoliv obor, který se může dostat do té digitální sféry. Pak je zde důležitá úloha tzv. Eh, online platform, protože údaje jsou na těch platformách. Ty, ty platformy, to je vlastně takový vícestranný trh, kde jsou mm, nabídky a kde jsou spotřebitelé, dochází tam k interakci. Vezměme si jako příklad například eh, firmu Uber, což číme i v té uh, Správě eh, Můžete být zároveň zákazníkem a můžete být zároveň i řidičem toho IBRu, takže tomu říkáme vícestranný trh. Pak je tam několik možností eh, sdílené mobility, takže carpooling, to je takové typické zvýšení obsazenosti, je to ten model Uber, ale jsou zde i další firmy. Jde o to, že se sdílí služby. Pak je zde car sharing, spolujízda, to je takové tradiční, hm, typicky v Evropě. Jde o to, že auto není vlastněno, ale je sdíleno několika uživateli. Na stejném eh, systému jsou různé půjčovny jízdních kol, bike sharing, potom ride sharing, to je tedy, eh, tady je rozdíl mezi ride sharing a carpooling a ten rozdíl je v tom, že ride sharing, tento druh spolujízdy, tam jde o to, že se tam nabízí služba, kdežto carpooling, tam někdo hledá tu službu. Takže u toho ride sharingu tam ten řidič pojede pouze tehdy, pokud je tam nějaká nabídka od, od toho zákazníka. No a ride splitting, eh, tam jde o to, že eh, to auto postupně nabírá více zákazníků, takže se to vlastně nakonec všechno ještě eh, rozdělí, ta částka, která se platí. Máme, vlastně nedělali jsme žádný primární výzkum, ale využili jsme informace, které již existovaly, které již byly k dispozici. Například zpráva PVC, která eh, říká, že příjmy ze sdílené mobility v Evropě jsou zhruba 5,1 miliard eur, to jsou tedy údaje v roce 2015. Můžeme pokročit? Otázkou je, zda sdílení automobilů nahrazuje to, to tradiční veřejnou přepravu. My zde vlastně rozlišujeme dva obchodní podnikatelské modely. První je to sdílení automobilů, například Blablacar, která působí ve Francii, ve Španělsku a v některých dalších evropských zemích. Takže zde roz... máme na jedné straně dlouhodo... Eh, pardon, dálkovou dopravu a na druhé straně městskou dopravu. U té, dlouho... dlou... té, dálkové... Pardon, u té dálkové dopravy, tam máme různé příklady. Například pod, porovnáváme cestu z Paříže do Lille nebo z Barcelony do Alicante, z Paříže do Frankfurtu a tak dále. A všechny tyto, všechno tato porovnání ukazují, že tento systém sdílení automobilů je velice atraktivní způsob přepravy, protože je levný a co se týče času, tak je stále ještě poměrně efektivní. Není to tak efektivní třeba jako jízda vlakem na stejnou vzdálenost nebo z těchto dvou, mezi těmi dvěma místy, ale je to stále ještě relativně rychlý způsob přepravy. Ehm, tím hlavním důvodem atraktivity je cena, která vyhovuje zejména eh, lidem, kteří mají eh, nízké příjmy. Takže to byla ta sdílená mobilita v dálkové dopravě, přepravě na další vzdálenosti. My jsme také podle našich údajů zjistili, že v některých zemích eh, je ten carpooling docela silný, zejména ve Francii a také z Francie jsme čerpali údaje. Zejména tedy využíváme veřejné Francu, údaje, které se týkají Francie. A sdílení automobilů zde e, vede k tomu, že se snižuje počet cestujících a snižují se i příjmy v takových těch tradičních e, způsobech dopravy na delší vzdálenosti, což jsou zejména železnice a dálkové autobusy. Takže když ve Francii v roce 2015 bylo 6 miliard e, osobokilometrů a z nich Mm, podle těch údajů, které máme k dispozici, tak došlo ke snížení zhruba o 6 To znamená, bylo tam méně cestujících, kteří využívali železnice. Ale ten, eh, ta ztráta příjmu pro železnice může být ještě vyšší než toto procento, protože nemáme úplně údaje všechny, které by mohly být k dispozici. Protože jde také o to, že tam jsou eh, určité eh, špičky nebo určité termíny, kdy železnice účtují vyšší jízdné. Takže my zde pracujeme pouze s těmi osobokilometry, ale Zároveň tedy pro tu železnici nebo pro toho samotného přepravce ta ztráta může být vyšší, pokud přejde o ty příjmy z toho dražšího jízdného v nějakých těch špičkách nebo v nějakých těch atraktivních termínech. Takže potřebujeme více informací. Informace, které máme zatím k dispozici, jsou nedokonalé, jsou roztříštěné, nemáme nic, co bychom mohli úplně porovnávat, takže my tak zkrátka vybíráme příklady z různých údajů, z různých zdrojů, mm, což samozřejmě by někdo mohl kritizovat eh, vzhledem k tomu, že to není nějaká systematická eh, studie. Druhou věcí tedy, kterou eh, bychom doporučili, je, aby zde bylo rovné podmínky pro všechny, protože zatím to tak není. Mm, je, jde o to, že někteří zkrátka jak, jak si sbírají smetanu, vybírají ty nejlukrativnější části trhu, což jsou teda třeba ty špičky v dopravě, a to je právě doba, eh, kdy chtěli mm, mít velké výdělky ty původní tradiční firmy. Pak, ten, pak jde také o problém s různým křížovým eh, subvencováním. To znamená, že firmy mm, jsou křížově dotovány eh, nějakou tou lukrativní, luk, lukrativním oborem, který nabízejí a tím vlastně subvencují nějaký ten svůj um, podíl, který není tak uh, výdělečný, ale pokud jim někdo sebere ten nejlukrativnější část jejich portfolia, tak pak vlastně oni už nemohou dotovat ty mm, méně výdělečné. Třetí část, o které chci hovořit, je sdílená mobilita v městské dopravě. Mm, ta městská doprava sice odebírá zákazníky taxi firmám, ale podle informací, které máme k dispozici, není, nejde o to, že by, ti, že by odebírala zákazníky nebo cestující z městské hromadné dopravy, protože ta stále ještě je mnohem levnější a také třeba tam nehrozí nějaké zácpy a tak dále. Jsou zde jiné problémy nebo jiné hrozby, ale, že by, ale tato eh, doprava v těch městech nebo sdílení automobilů ve městech nehrozí nebo neohrožuje tu městskou hromadnou dopravu. Jaká máme doporučení? V zásadě bychom měli prosazovat a propagovat tyto služby, měli bychom nabízet určitou právní jistotu. Tyto služby by měly být doplňkem. To se týká i toho eh, carpoolingu, těch sdílených automobilů. Protože třeba pokud je tam, mm, pokud je to nějaká mm, Může to být služba, která doplňuje tu klasickou nabídku třeba v nějakých eh, méně eh, vytěžených hodinách. ten bod uprostřed říká, že infrast- dopravní infrastruktura v dlouhodobém výhledu by mohla mít přínos z těchto všech jevů a Jak mi to nefunguje, ta prezentace, říká řečník. Ano, děkuji, to je ta tabulka, kterou jsem potřeboval. Takže zde máme údaje z USA, které nám ukazují, že lidé, kteří využívají tu spolujízdu, například Uber, by jinak použili automobil. Takže pokud by nepoužili tu spolujízdu, tak by mm, jeli vlastním automobilem. To znamená, spíše e, ten systém nahrazuje využívání vlastních automobilů v městské dopravě. Pokud budeme prosazovat tyto služby, tak tam bude méně automobilů a zároveň tedy by to bylo dobré i pro tu dálkovou dopravu a pro tu infrastrukturu. Nakonec bych ještě chtěl pohovořit o platformách, které mm, spravují všechny údaje. Platformy si účtují provize 20 až 30 hodnoty si účtují jako, jako provizi Vidíme to třeba i v telekomu nebo v energetice, že tam také dochází k takovému určitému bezplatnému využívání té infrastruktury a je důležité, aby některé nebo určitý objem těchto peněz byl znovu navrácen a byl použit k financování té infrastruktury. Děkuji vám za vaši prezentaci a nyní bych chtěla otevřít rozpravu s koordinátory a Hned dávám slovo panu Van den na dvě minuty. Máte slovo. Dank u zeer. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Je to demokracie tady v našem parlamentu a děkuji panu profesoru Fingerovi za jeho prezentaci. Měl bych tři otázky. První. Když jsem poprvé slyšel o té ekonomice sdílení nebo sharing ekonomika, tak jsem měl takovou trošku romantickou myšlenku, představu tedy. To znamená, že třeba se mohu podělit o své auto s panem Hertugem, nebo pokud to není možné, tak s někým jiným. Prostě občané, kteří sdílejí romantickým způsobem své auto nebo kolo například. Ale Viděli jsme, že tato poněkud romantická představa byla komercializovaná, vytváří to miliony euro příjmu, takže jaký je vlastně eh, nový image, nová tvář tady této trošku romantické představy, kterou bychom mohli mít o ekonomice sdílení. Jakou vy máte tu představu o tom? Druhá otázka. Vy jste říkal, že s tím um, jako eh, tou spolujízdou vlastně, že určitým způsobem to eh, neomezí veřejnou dopravu. Já si myslím, že bychom měli to, tu spolujízdu Vidíme nyní tedy, že spolujízda konkuruje určitým způsobem autobusům i vlakům a to nebyl ten cíl. Takže jakým způsobem se tomuto vyhnout? A třetí otázka. Já mám rád Američany, aby nedošlo k nějaké mílce. Ale například americká města jsou prostě úplně jiná než evropská města. To, nebo města v západní Evropě, naše centra měst jsou úplně jiná. Těžko se třeba jezdí na kole v některých městech, takže jaký to má význam pro naši evropskou sdílenou ekonomiku? Děkuji. Nyní dávám slovo panu Hertogovi. Profesor Finger, herzlichen Dank. Děkuji, pane profesore Finger. Já mám jenom jednu otázku. Nevím, jestli se můžeme vrátit rychle k eh, slajdu číslo 5, kde srovnáváte různé eh, typy eh, dopravy a čas, který je na ně potřeba na tomto slajdu, abyste mm, tady hovořil o třech hodinách a 50 minutách pro leteckou dopravu ale teď, protože těch 3 hodiny a 15, to je hodně dlouhá doba na spojení mezi Paříží a Lille. To jsem si chtěl vyjasnit, čili není to přímý let, ale i já mám stejný dojem, že tady by se mohlo jednat o budoucí šanci, šanci pro budoucnosti, že to je téma, která, které je důležité a že takto věci budou vypadat e, v budoucnosti. Já nemám k tomu žádné výhrady. Monsieur Robert Zille, jste vous la... Tak další řečník. Děkuji. I understand you were in time limits. Děkuji panu profesorovi za prezentaci. Já bych se chtěl, já bych chtěl položit klíčovou otázku, nebo položit klíčovou otázku, která je vlastně klíčová v, té, v tom vašem výzkumu. Jak financovat, jak financovat infrastrukturu? Vy jste vysvětlil, že vlastně data jsou novou ropou, tam se přenáší ta hodnota, ale není tady zodpovězeno na tu otázku ani v tom zhrnutí a v těch doporučeních, co je potřeba, abychom my jako politici v rámci následujícího sedmiletého rozpočtu toto brali v potaz. Je potřeba více danit, eh, je potřeba více danit ty platformy a přesunout ty peníze do infrastruktury, protože zdá se mi, že na tuto, odpověď, na tuto otázku jste neodpověděli. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pane Teličko, máte slovo. Uh, thank you, Madam Chair. <clears throat> Děkuji, paní předsedající, děkuji, děkuji pane profesore. Informace jsou velmi zajímavé, ale pro mne je obtížné uh, Eh, pochopit, protože se zde hovoří o financování infrastruktury a co to znamená pro tu sdílenou ekonomiku. A vy tady jste řekl mnoho věcí o tom, proč je to těžké, proč je to problém, proč je to výzva, ale neřekl jste, jak to eh, řešit. Úplně na začátku, na konci úplně zaznělo, že to, je, eh, že to představuje 18 až 30 tedy pokles těch infra, těch investicích, které je potřeba reinvestovat. A přitom jste mluvil také o rozdílu mezi městskými oblastmi a nebo konceptem eh, firm, jako jsou Blablakár a dalším. Takže by mne zajímalo, eh, rozlišujete tedy mezi městskou, městy a městskými prostorami, kde ty eh, obchodní modely Eh, zatím neodebírají veřejné eh, dopravě, takže ten eh, dopad je možná neutrální, možná dokonce pozitivní, protože když je, ať je to Uber nebo jiné firmy, jak si multiplikují počet lidí, kteří využívají jedno vozidlo, takže je to určitá úspornost a Mm, mohl byste vysvětlit, jak byste řešil, stejně jak to říkal pan kolega Zilem. my jsme zákonodárci, eh, měli bychom toto řešit v rámci předpisů eh, a vy jste říkal, vy jste hovořil o tom, že neexistují údaje dostupné srovnání. Je tedy skutečně na evropské, leží na evropské úrovni ten úkol nějakým způsobem toto daňově či jinak řešit nebo to přenášet na tu národní životní úroveň. Hovořil jste také o těch špičkách dopravních a o rovných podmínkách pro všechny. Možná by, myslíte si, že by bylo vhodné nějakým způsobem motivovat nějakými eh, pobídkami ten model sdílení pro hodiny, kdy je dopravní špička. A pokud jde o ty rovné podmínky, to mne též velmi zajímá. Já chápu, co jste, nebo myslím, myslím si, že chápu, co jste myslel, ale opět mohl byste naznačit více, co tím, co máte na mysli. Pan Kramer. Pan Kramer. Ano, děkuji za přednášku. Měl bych tři otázky, protože pan Van Kampf už o tom hovořil. Samozřejmě je lepší, když jsou tři sedadla v jednom autě obsaž, obsazena, než když jedou tři auta, každé s jedním řidičem. Ale když to srovnáme s taxiky, tak je to určitě nekalá konkurence, protože Uber neplatí daně, řidiči nemají žádné proškolení, je zde otázka spolehlivosti, odpovědnosti a tak dále. Uh, Toto známe například z letecké dopravy, tam musí být potvrzeny určité eh, standardy, ale tady u tohoto je to velký problém. Druhý bod, v, dochází zde tedy v oblasti dopravy k nekalé eh, konkurenci. Vlak musí například zaplatit za každý kilometr kolejí a tak dále, takže 100 kolej, železnic a 100% je spoplatněno například v Německu. Proto vlastně stát se brání proti těchto, proti těm této konkurenci. A zde je samozřejmě jasné, že autobus třeba je levnější než železnice a otázka té spolujízdy. Potom tam, kde je dobrá nabídka veřejné dopravy, tak tam nemají žádnou šanci. Tady tyto prostředky s tím souhlasíte. A tam, kde je špatná veřejná doprava, tak mají šanci, protože prostě mobilita je velmi důležitá když veřejná doprava dobře nefunguje, tak to tak je. Ale otázka je, zda tyto systémy hm, budou vlastně působí takový tlak, že politika vlastně potřebuje zlepšit infrastrukturu pro veřejnou dopravu tak, aby na, v dlouhé, tedy z dlouhodobého hlediska to nemělo negativní dopady. Když se srovnávají železnice a silnice, tak samozřejmě ta situace v infrastruktuře se musí zlepšit. Děkuji. Děkuji, pane Karamere. Takže už tedy můžete odpovědět, pane Fingere, na to první kolečko otázek a potom budeme pokračovat dalšími otázkami. Děkuji. Já se pokusím reagovat na vše, co bylo řečeno. Pan Van de eh, začal tím romantickým pohledem na sdílenou ekonomiku. Pojďme si to říci jinak. Je to skutečně vlastně biznis, je to svět biznisu. Možná, že sdílení jako takové zní pěkně, ale ty platformy, které stojí za tím, představují určitou práci, představují to, že je potřeba vytvořit algoritmy, aby, to, aby ta data, která tam jsou, mohla být využita. Je to nové, nová forma biznisu, podnikání, ale je to dát. Někdy se o tom mluví jako o nové infrastruktuře a je třeba přemýšlet o tom v tomto smyslu. To znamená, jsou ty vrstvy datové vlastně novou infrastrukturou budoucnosti. To je potom úplně jiný pohled, než kdybychom řekli, že je to jenom čistě biznis. Já eh, to v té zprávě není, ale já bych se klonil k tomu, že toto je nová infrastruktura. A tato, tento nový, to je je otázka, kterou si musíme položit. Je to infrastruktura a máme ji tudíž regulovat a jako infrastrukturu, anebo je to jenom podnikání, biznis a máme ho regulovat jako biznis? To je klíčová otázka. A potom to digitální podnikání, digitální biznis, eh, ve veškeré infrastruktuře dochází ke koncentraci, ale v digitální ehm, prostředí je ta koncentrace ještě větší. A to ve smyslu, eh, že vítěz bere všude, vše. Pokud jste první, tak vlastně shrábnete vše na tom trhu a to má dopady na ty tržní síly. Může to být jakákoliv firma, může, jsou to nejčastěji americké firmy, které jsou, eh, eh, které jsou v tomto nejpokračilejší a jedinou výjimku, jednou z mála výjimek jsou právě BlaBlaCar, což je firma francouzská. Máte pravdu, že tady je důležité, že tady rozlišuji mezi dálkovou dopravou a městskou dopravou. A e, ta zpráva jako taková je na tomto rozlišování založené. V dálkové dopravě je to odlišné na rozdíl od toho městského, protože tam to slíznutí smetany funguje jinak. Eh, na úrovni měst je, jsou to hlavně taxislužby, které jsou s tím, tím uh, postiženy. I když zaberou 18 až 30 trhu, neznamená to, že ta ztráta je 18 eh, až 30 Něco z toho může být také nárůst, nová tedy, noví zákazníci, ale to je v městech. dál dálkově dopravě, zejména v Evropě, máme hlavně železniční síť. Pravda je, že se Spojenými státy eh, se to nedá srovnávat. U nás v Evropě fungují hlavně železniče a železnice a města mají také jinou podobu. Nemáme tak eh, města tolik roztažena do šírky, takže eh, je potřeba tady si uvědomit, že ty rozdíly jsou, ale my nemáme jenom americká data, máme i evropská. Ty základní trendy jsou stejné stejné, ale ty dopady mohou být eh, různé. V dálkové dopravě tedy a nevím již, kdo přesně kladl tu otázku, ale v dálkové dopravě je hlavním výstupem a doporučením, a tady myslím, že to je to, po čem vy voláte, že to je hm, pro vás to zásadní a já souhlasím s tím, že ta doporučení nejsou úplně jasná. V té dálkové dopravě je hlavní doporučení stejné podmínky, tedy takzvané level playing field. Tady již máme ale rozdíly mezi silniční a železniční dopravou a ta je, tyto, tato nerovnost je již ještě zhoršena digitalizací, takže je potřeba na to nahlížet přes optiku intermodality, multimodality, to znamená, že různé způsoby dopravy neplatí stejně za infrastrukturu, někde jsou ty náklady internalizované a navíc na tyto rozdíly ještě nastupuje ta digitální úroveň. Takže ta soutěž mezi různými druhy e, dopravy je klíčové a to politické doporučení či doporučení k vytváření politik je následující. Digitalizace nás nutí se zaměřit intermodálně, protože na úrovni dat žádné ty modality neexistují, všechny ty jednotlivní dopravní mody jsou srovnány a tím se vlastně zhoršuje, protože jsou tam rozdíly, ta soutěž mezi nimi a je pro, tudíž tedy nutné, aby i zákonodárci k tomu přistupovali intermodálně. Jak, ehm, jak vlastně tedy hm, řešit tuto situaci, když je tam to nabývání té hodnoty nebo získávání nové hodnoty těmi platformami. Jedna možnost je eh, daně, ehm, Eh, jde o to, jak jsou tyto firmy daněny. Uber je, eh, má své sídlo v Nizozemsku, BlaBlaCar ve Francii. Jde o to, jak jsou tedy daněny a jakým způsobem mohou být přinuceni k reinvesticím do infrastrukturu. My máme příklady, příklad z Massachusetts, ten je uveden ve, eh, v té zprávě, ale mám také příklad z Chicaga, kde je zvláštní udělená, zvlášť vyměřená daň 50 centů plus dalších 50 centů, které je třeba reinvestovat do veřejné dopravy. Takže je možné využít tyto finance, a nemusí to být Uber, může to být Lyft, protože jsou to firmy, které využívají tu infrastrukturu a v, s cílem po, po, posílit eh, veřejnou eh, dopravu jako, a posílit toto jako její součást, jsou tyto firmy takto eh, takto daněny. V, u, ve Spojených státech máme ty příklady jenom ze Spojených států. Toto je na úrovni měst, ani na úrovni jediných států. Myslím si, že než se nějak rozhodnete, je potřeba mít více informací, více dat. Je to zatím velmi fragmentované, aby se dalo jednoznačně říci. A Eh, již skončím jednou poslední poznámkou. Máme celkem jasné údaje, pokud, eh, eh, pokud jde o Francii, protože vláda nebo stát sám se zabýval tím výzkumem ze Španělska nevíme. O úbru víme ze Spojených státech, států víceméně a tam se ukazuje, že tedy sice Uber ubírá to mm, jaksi nadměrné používání eh, aut v jednom smyslu, ale zároveň ještě se dozvídáme, že v důsledku ubruje těch aut na silnici v určitém ohledu víc a je potřeba toto vše si jasně v těch datech eh, doložit. Já jsem přesvědčen, že digitalizace nám bude moci na, pomoci Eh, pokud budeme hovořit o mobilitě jako službě, kde všechny dopravní mody jsou integrovány a Evropa je na čele, máme příklady z Jeteborku, z Helsing, kde je mobilita jako služba zajišťována, ale to mm, potřebuje Eh, nejenom komerční přístup, ale eh, přístup z hlediska veřejných eh, politik. A ten komerční přístup musí být integrován do toho přístupu veřejné politiky. To znamená, že přinutíme ty firmy, že něco zpátky vracejí, tak aby vytvářely tu Eh, ty rovné podmínky. A poslední poznámka se týká o informací dat. Tyto firmy generují a mají obrovskou datovou základnu a pokud budeme mít eh, toto považovat za infrastrukturu, musíme ji danit. Děkuji, pane Finger. A nyní tedy budeme pokračovat v debatě. Pan Rike se hlásí. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane Fingere, za vaši prezentaci. Byl jsem překvapen, protože jsem očekával něco, co více souvisí s tím textem že tedy dostaneme odpověď na ty obtíže související s financováním infrastruktury sdílené ekonomiky. Slyšel jsem ne ve vaší prezentaci, ale ve vašich odpovědích, že jste se rychle zmínil o možnosti daně a jeho rozdělení. Byl bych rád, kdybyste to trošku rozvedl, protože opravdu problém je to, že za prvé, jaké infrastruktury, za druhé, jaké použití infrastruktur, za třetí, jaké poplatky za tu infrastrukturu. Máme dva typy infrastruktury, digitální infrastruktura za prvé, za druhé, potom jsou to ta, to je ta, ta fyzická infrastruktura, to znamená ty dopravní cesty v uvozovkách a potom ty externí eh, záležitosti, protože se díváme na to, jak tedy tohle všechno můžeme jaksi zdanit také. Takže byl bych rád, kdybych tedy jste spohovořil více o tom, jak se dají vyřešit problémy spojené s financováním infrastruktury. Další otázka. Některé tyto platformy eh, sdílené ekonomiky zahrnují veřejnou hromadnou dopravu, takže určitá dualita veřejné dopravy a individuální dopravy ta zde vždy je. Navíc tedy v té mobilitě služeb vidíme, že je zde stále větší integrace těchto dvou složek a zde je skutečně veřejná služba a její optimalizace. A moje třetí otázka je ta, kvali, ten, ta kvalitativní stránka služeb. To znamená, platformy poskytují služby, které nebyly poskytovány dříve. Takže ta kapacita dopravit se za určitých podmínek na určité místo, takže to je určitá nadhodnota. Ne ve všech, ale v mnoha těch platformách domníváte se, že to má nějaké náklady, nebo že to je považováno spíše za výsledek tedy, nebo za výkonnost. Myslím si, že to je všechno, na co jsem se chtěl zeptat. Děkuji. Děkuji, pane Rikete. A nyní otáz, má slovo paní Demonte. Děkuji, paní předsedkyně. Moje první otázka se týká financování, tedy a to vlastně byla už ta otázka, která zde také zazněla, zda tedy například Uber mm, může být nahrazen, zda tedy můžeme nahradit tady eh, tyto věci těm platformami sdílené ekonomiky. Myslím si, že dnes to má spíše eh, negativní konotace ale měli bychom vlastně se tím dopravit také na do vzdálenějších míst. Potom je zde otázka bezpečnosti a ručení. To souvisí s soukromými s vami a také v otázce zahraniční dopravy. Když tedy někdo nabízí nějakou aktivitu, tak musí být všich, ke všem přistupováno a zacházení s, nimo, s nimi rovným způsobem. A u toho carpoolingu s tím souhlasím, ale pokud tedy hovoříme o nákladech, nebo pokud by se měli rozdělit, tak by zase to mělo co dočinění s jiným kontextem. Nicméně bych chtěla položit určité otázky je možné se sdíl, pro toto všechno propojit se sdílenou ekonomikou, aniž by se snížila kvalita. Například v budoucnosti, když budeme mít tedy veřejnou dopravu, která bude propojovat některá, některé vzdálenější oblasti, tak potom zde je otázka této konkurence. Potom nejde pouze o digitální infrastrukturu nebo dopravní infrastrukturu, ale jde také o ochranu údajů. Před 14 dny měl Uber zisk 7, 7 milionů volnil a to neustále narůstá s ohledem na financování. Jde zde také o otázky bezpečnosti, protože jak, jak se zajišťují. A potom jsou zde také například data související s kreditními kartam, kartami, data eh, osobního charakteru, které jsou tedy citlivé, tedy jak toto všechno může být lépe chráněno v této souvislosti. Děkuji. Děkuji, paní Demonte. A já také bych chtěla položit otázku, nebo respektive mám několik otázek na pana Fingera. Moje první otázka se týká podmínek a metody, jejíž pomocí jste provedl vaši studii. A když se dívám na ten dokument s vámi zpracovaný a jeho autory, tak vy tedy koordinujete toto všechno, tak je zde uveden profesor Juan Montero. A v dopise ze 17. září, který mám zde v mé složce, tak jste předal tuto informaci a uvádíte od listopadu 2014. Profesor Montero je jeden z advokátů eh, společnosti, která poskytuje právní poradenství společnosti Uber. Takže jinými slovy, co to znamená? Znamená to, že pan Montero byl jeden z advokátů a podílel se na studii. Můžete potvrdit tuto informaci? To je první otázka, kterou bych na vás měl. Můžete potvrdit tuto informaci? Byl advokátem v průběhu zpracovávání studie předtím. A to bylo naprosto známé, říká pan Finger. Vezměte si, zapněte si prosím mikrofon. Důvod proč jsem si vybral profesora Montera, se kterým pracuji již celá léta, píšeme knihy spolu o důsledcích digitalizace a všechno toto. Je to jeden z mála profesorů, kteří znají to téma dobře. A my jsme to neposoudili tak, nebo já osobně jsem to posoudil tak, že je to výhoda u těchto výzkumů a studií a nikoli v handicap. A ostatně není zde žádná eh, složka v té soutěži, v této zprávě, v té studii a já mohu garantovat, že to není nijak ovlivněno pan Montero zejména pracoval na, těch na té dálkové dopravě a nikoliv na kapitolách týkající se městské dopravy. Takže podle mého názoru zde není žádný problém a my jsme na toto všechno už podrobně odpověděli předsedkyně, takže potvrzujete, že zde není vazba mezi panem profesorem Monterem a Uberem ve vaší studii. Takže není zde žádné zkreslení nebo ža- není ta studie tendenční žádným způsobem opravdu s potěšením jsem si tu studii přečetla, protože 130krát tam narážíme na slovo Uber, pak je tam, se tam hovoří, třeba 41krát je tam zmíněna společnost Blablakár, ale to je jen takové zrovnání. Nicméně bych chtěla položit zásadní otázku, pane Fingere, protože tady je to důležité. Připomínám, že ta studie se týká sdílené ekonomiky. Já osobně se domnívám, že Uber nepatří do definice sdílené ekonomiky. Proč? A uvedu velmi konkrétní případ. Příklad. Objednám si Uber, přijede pro mě řidič, který mě někde tedy vysadí a já mu zaplatím pro tu jízdu. Je jasné, že jsem v profesionálním autě s, profesion- s řidičem a nevidím zde nějakou vazbu s jakoukoliv službou spolujízdy nebo sdílení auta. A to je důležité, pane Fingere. A jsem dost znepokojena, protože mám pocit, že vy zařazujete Uber do, Uber do sdílené ekonomiky, ale přitom to nesouhlasí s touto definicí. Také jedna věc, kterou jste před chvílí řekla, to bych ráda připomněla. Vy jste řekl, co se týká té sdílené ekonomiky, tak cestující může být také řidičem. A toto vůbec není pravda. Proč? Protože v tomto rámci, co je potřeba, musí být licence a myslím si, že vy zde směšujete systém, který je pozastaven všude v Evropě, který nazýváme Uber Pop, který neexistuje nikde v Evropě. Proč? Protože to bylo zakázáno, pozastaveno, protože to není legální. Takže musíme zde správně odlišovat mezi jednotlivými pojmy. Musíme odlišovat věci, svými definicemi, alespoň já v té vaší studii nenacházím tady toto rozdělení, a to jsem vám dnes chtěla říci, je pravda, že sdílená ekonomika, sharing ekonomika by měla možná mít určitý rámec, ale v každém případě Uber nepatří do sdílené ekonomiky, což vy zde ale tvrdíte, že ano. Takže byla bych ráda, kdybyste mohl odpovědět na ty mé otázky. Máte asi šest minut na to. Dobrá, začnu tedy odpovědí, je to důležité. Ano, ano. A už jsme vedli tuto debatu písemně. Takže sdílená ekonomika, sharing economy, ten název, ten nám byl dán, poskytnut. To jsme my nevybrali. To je vlastně ten zastřešující název toho všeho. Takže je pravda, že máme dva modely. Máme zde model carpooling, který je, a to je například model BlaBlaCar, ale typicky v této zprávě hovoříme o modelu, nehovoříme o té společnosti. Je to model Uber, model BlaBlaCar a další než Uber samozřejmě. Takže carpooling to znamená, že je někdo, kdo řídí v každém případě a kdo tedy nabere na cestě cestující. Máme několik čísel, která ukazují, že kdyby někdo s nimi nejel, tak by třeba tu cestu neabsolvovali. Může to být třeba 20%, ale můžeme o těch číslech de- definovat. Model Uber to je někdo, kdo je najmut, aby prostě tuto cestu realizoval. Já mám dojem, že ty modely se jaksi směšují nebo se spojují a že zde není to oddělení, respektive, že to oddělení není dlouhodobě udržitelné. Vidrk, winner takes all, Uber se samozřejmě bude snažit útočit na Blablakar a Blablakar se bude snažit útočit, porazit Uber. Možná zde je místo pro dvě velké společnosti, které budou dělat vše, všechno. Takže podle mého názoru je to dočasné rozlišení a zazněla zda ta otázka ohledně té romantické vize, to je biznis prostě, blabla. Blakár také představuje 18 až 20 marže z toho má. Není to proto, že řidič jede v každém případě tu trasu, že tam ne, vytváří se zisk na této cestě. Takže můžeme samozřejmě položit také otázky o to, zda je to sociální tento mechanismus. Ale odpovím na vaše další otázky. Nejprve otázka pana Riketa. Vy říkáte, že to neodpovídá na otázku financování, ale ukazujeme zde, že to v každém případě u železnice to zhoršuje problém financování. A tedy odpověď podle mého názoru je, a ta otázka zde také zazněla, je lepší propojení, lepší integrace veřejné a soukromé dopravy. Já si myslím, že veškerá ta digitalizace nás nutí lépe tyto dvě věci integrovat. A můžeme si dokonce představit, že tyto platformy mají určité povinnosti poskytovat veřejné služby v určitých částech, které nejsou, kde ne, které nejsou obsluhovány jinak takže je to naprosto doplňkové, ale dnes to vyžaduje cream skimming, takže naš, náš úkol je zahrnout toto všechno do politiky mobility a je zde rozdíl v regionální politice mobility, dlo, městská mobilita a mobilita na dlouhé trasy, ale v každém případě je to potřeba integrovat a hledat tu doplňkovost, co se vlastně zde dělá v rámci služeb mobility. Zda veřejná doprava Otázka zda je, je, se může stát, že nakonec bude nahrazena veře, městská veřejná doprava. Já si myslím, že ne, ale že dojde k integraci, že musí to být integrováno a pak to do, v určitém smyslu může být levnější. Pokud, se budou, pokud, eh, pokud některé ty sdílené platformy mohou se podílet i na té službě eh, veřejné služby, tak to může být i levnější. No a pak teda ještě ta mm, otázka, která se týká těch dopravních platform to se vlastně týká úplně všech dalších, to znamená i třeba platform, kde se, pro, kde se prodávají knihy, kde se prodává elektřina a tak dále. Tam zkrátka všude musíme řešit otázku ochrany osobních údajů a nemůžeme to řešit pouze v otázce sdílení dat v dopravě. Děkuji, pane Finkere, ale asi jste neodpověděl na moji otázku. Myslím si, že jste nepochopil ten systém. Blablakár je sdílení nákladů, což není stejné jako u těch ostatních systémů. Například vy Například taxi zahrnujete do sdílené ekonomiky, ale taxiky nejsou sdílená ekonomika. A pak jsem chtěla říct ještě něco. Mám ten dokument před očima a pan a pan Montero byl jeden z advokátů společnosti Uber od roku 2014, takže nemůžete mi říkat, že ta vazba zde prostě neexistuje. To, ta vazba prostě existuje. Souhlasíte s tím? Ano, ta vazba existuje, všechno je dokumentováno, máte všechno zdokumentováno, ale najděte mi něco, co by bylo v té studii tendenční nebo zkreslené. Já si myslím, že jsme stejně kritičtí k oběma postupům. Já prostě vyžaduji transparentnost u všech studií, takže jsem vám položila otázky, které si zaslouží být položeny v tomto výboru a myslím si, že u sdílené ekonomiky, nebo alespoň já osobně, jsem tu vaši definici s ní zcela nesouhlasím, protože sdílená ekonomika je sdílení nákladu a když zahrnujete taxiky do sdílené ekonomiky, to prostě není sdílená ekonomika. To vědí všichni, ale v té vaší studii vy taxíky zahrnujete do sdílené ekonomiky, takže máme zde problém výkladu. To jsem neudělal, omlouvám se. Taxíky nejsou zahrnuty do sdílené ekonomiky. Ostatně sdílená ekonomika nic neznamená, to je ekonomika to je prostě ekonomika. Lidé, pokud chcete jet třeba jít směrem blablakáru, to jsou lidé, kteří řídí, kteří si vezmou nějací, nějaké cestující. Vy se snažíte zde odlišovat to, co já neodlišuji. To prostě existuje, protože jsou platformy, které umožňují to propojit. Ať už je to někdo, kdo v každém případě tam jede, nebo by jel schválně, já si myslím, že to je dočasné odlišení. A problém jsou ty platformy, které jsou zatím. Takže co říkáte, pane Fingere, je, že jsou dva modely. Je model platformy ekonomické a model té sdílené nebo kolaborativní ekonomiky. Takže jsou zde dva modely, vidíte? A já si myslím, že na to musíme dávat pozor. A jedna kolegyně položila zajímavou otázku ohledně veřejné dopravy. Já si myslím, že ty nové modely se budou muset přizpůsobovat veřejné dopravě. A to je skutečná otázka. Toto bychom měli také odlišovat, co nazýváme tou platformou a tou sdílenou ekonomikou. Jedna věta jako odpověď, říká pan Finger není kolaborativní ekonomika nějaká romantická. V každém případě je zatím ta platforma a ta platforma je biznis. To je prostě komerční věc, která usnadňuje tu spolupráci nebo ne ale ne, není kolaborativní ekonomika mimo nějakou platformu, která je biznesem. Tak tady spolu nesouhlasíme, říká předsedkyně. Budeme o tom ještě hovořit, ale tady se neschodneme. Když hovoříte o digitální platformě, která je biznisem, ale jsou digitální platformy, které nutně nemusí být biznisem, které jsou proto, aby poskytovaly služby. Proto je tam to sdílení nákladu. Děkuji, pane Fingere, že jste přišel mezi námi a že jste nám prezentoval vaši studii o sdílené ekonomice. A budeme pokračovat v našem pořadu jednání. Takže budeme pokračovat. A máme zde prezentaci Evropské komise týkající se návrhu aktu v přenesené pravomoci souvisejícího s technickými požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. Paní Daniela Roska, jste zde? Ce n'est pas Madame Daniela Roska qui sera parmi vous. Pokud nebude to tedy paní Daniela Roska, která nám bude prezentovat toto téma, ale bude to někdo jiný. Neslyšíme zde, co nám říká komise. Vezměte si prosím mikrofon. Allez, on reprend nos travaux. Takže pokračujeme v naší práci. A nyní tedy se budeme věnovat tomu smíšenému financování, zejména co se týká mechanismu propojení, což bylo zahájeno v únoru 2017. Nazýváme to blending call a dnes se zabýváme otáz, eh, výsledky první eh, tranše této výzvy, která byla uzavřena v červenci letošního roku a druhá bude, je otevřena až do dubna 2018. Děkuji, že jste zde mezi námi, pane Olivie Silo, vy řídíte DG Move ohledně těchto otázek a dám vám slovo asi na 10 minut, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci. Děkuji, že jste nám dali možnost možnost prezentovat vám výsledky této první tranše blending call. Z různých pohledů je to pro nás taková dobrá zkušenost, protože to je první výzva v rámci blending, kterou organizujeme velmi stručně. V čem tato výzva spočívá tedy, nebo se liší od klasické výzvy? Je to proto, že ta subvence, ta dotace je podmíněna získáním půjčky a nebo nějakého inovativního finančního produktu ve stejné výši. Takže pokud máme subvenci 20%, tak musí nositel projektu přijít s nejméně 20% půjčky anebo nějakého inovativního finančního nástroje v rámci mon- finanční montáže toho projektu. K tomu samozřejmě nad rámec toho, co hodnotíme u klasických výzev, tak musíme také hodnotit, finanční kapacitu, jejich schopnost dosáhnout uzavření toho projektu s tou částkou dotace a s částkou finančního nástroje, který, který požadovali. A samozřejmě všechno toto při, dojde do určitého eh, dřívějšího stádia, než je klasická výzva, to znamená, že musíme jim dát určitý čas k tomu, aby se jim podařilo uzavřít tu výzvu. Takže se vybírají projekty, potom se podepíše s nimi dohoda o dotaci, ale ještě se nic nevyplatí v tomto okamžiku. Nechá se jim 12 měsíců na to, aby eh, podepsali to, to finanční ustanovení. Když podepíšou celý ten balíček finanční s finanční institucí, tak pouze v tomto okamžiku se jim zaplatí dotace. Což samozřejmě znamená, že je zde určité riziko, které se zohledňuje a pokud někteří z nich pokud by se jim nepodařilo dosáhnout té finanční dohody, tak je to pro nás finanční riziko, protože v tomto případě by se neuvolnily peníze a ta dohoda o dotaci by prostě byla ukončena. Takže měli jsme, pokud tedy jde o tu první výzvu, já přejdu přímo k druhému slajdu. Takže ta první výzva. Chtěli jsme pokrýt všechny priority, které obvykle pokrýváme klasickými výzvami. A to pouze proto, abychom nevyloučili některé odvětví, když jsme ještě neměli zkušenosti s blending call. Takže to, co jsme udělali, je, že nejen, že jsme chtěli pokryt všechna odvětví, ale s obvyklou mírou spolufinancování, abychom viděli, jaká bude reakce. Takže jsme pokryli infra- klasické infrastruktury, jako jsou koridory, železniční interoperabilita ERTMS, inovace a nové technologie a potom také ostatní záležitosti jako Cezar, ITS a Motorways on the, of the Sea ty informativní rozpočty, které byly plánovány, nebyly dodrženy vždy, protože samozřejmě bylo obtížné předvídat, jaká bude reakce toho či onoho odvětví a dokázali jsme pokrýt zhruba všechny priority v zásadě. Několik slov o procesu výběru takže dostali jsme dostali jsme zhruba dvakrát na, nebo návrhy na dvojnásobek toho indikativního rozpočtu ve vyšší miliardy euro. 65 návrhů jsme dostali, hodnocení jako u klasických výzev probíhá ve dvou etapách. Za prvé externí hodnocení naší výkonnou agenturou které provádějí externí experti agen, mimo agenturu, takže toto externí hodnocení umožnilo vybrat 41 návrhů za 1,7 miliard a potom další jsme měli k dispozici informativní rozpočet miliardu, takže jsme doporučili 39 projektů. Některé projekty byly někdy trošku předimenzovány, výše spolufinancování byla trochu snížena, ale celkově jsme se snažili podpořit co nejvíce možných projektů s tím rozpočtem, který byl tedy přidělen. Když se tedy podíváme na typologii těch projektů, které byly vybrané, tak vidíme, že jeden z jedna z prvních poučení toho blending call je, že blending nevylučuje žádný typ projektů. Byli bychom mohli říci, že například některé infrastruktury klasičtější, jako železniční nebo ERTMS, že by nebyly vhodné pro blending, ale ne. My jsme naopak pokryli téměř všechna odvětví, máme velmi zajímavé projekty, jak o ERTMS, tak o železniční klasické dopravy, Máme projekty jak ve členských státech soudržnosti i v jiných. Máme projekty, které pokrývají 24 členských států, takže je to zkušenost, která ukazuje, že tato forma podpory, ten blending, jak se to nazývá, pokud není vhodný pro všechny typy, tak je užitečný u vel- vysokého počtu odvětví. Takže opr- proti tomu informativnímu rozpočtu, který byl plánován, uvidíte, můžete vidět v těch číslech, že jsme museli se snažit například u ERTMS. Počet návrhů, které byly předloženy, byl podstatně vyšší než to, co jsme odpovídalo tomu rozpočtu, takže nicméně jsme téměř zdvojnásobili ten indikativní rozpočet, nicméně to bylo v rámci naší marže flexibility protože tyto, tento typ projekt Blending Call je velmi zajímavá věc, tak jsme se snažili vyhovět co největšímu počtu. Omlouvám se, takže typ odvětví, která jsme, která zde můžete vidět, v podstatě blížíme se velice tomu, to, co, co máme u klasických výzev. Kdybychom udělali to stejné rozdělení u CEFu, tak bychom měli víceméně toto rozložení to dokazuje, že blending call vlastně nepředstavuje zásadní rozdíl oproti pokrytí CEF takže vel, velký počet železničních projektů, včetně ERTMS, několik silničních a námořních eh, projektů a několik projektů také v oblasti vnitrostátních vodních cest. Co se týká inovativních projektů, tak bych rád zdůraznila, můžete to potom vidět v detailech těch projektů, že máme také několik projektů v elektromobilitě, zejména tři projekty, které z nich každý pokrývá několik členských států. Jde o instalaci nabíječek, nabíjecích center, stanic a máme také vodíkový projekt, což je první vodíkový projekt, řekl bych, průmyslového rozměru v minulosti to byly spíše pilotní projekty, ale tady se už jedná skutečně o průmyslové využití a několik projektů také zejména v, sektor, v sektoru inter, vnitřních vodních cest. Takže je to poměrně slibné, co se týká alternativních paliv a nízkouhlíkových eh, technologií pro mobilitu. Jaké tedy byly následující etapy nebo budou? Takže podle postupu tak jsme musíme předložit ty výsledky výboru CEF, potom komise v následujících týdnech musí vydat své schválení, takže uzavřeme tu etapu, doufejme, na začátku roku 2018. Tak jak víte, ten, ta výzva byla organizována ve dvou částech. První v červenci, to jsme vyhodnotili, a potom druhá tranše, která je ještě otevřená, až do dubna 2018 bylo to posunuté a která, řekněme, jejímž cílem je zejména přitáhnout více projektů, do, eh, v alter, z alternativních paliv, protože toto rozšíření jsme, se, jsme oznámili a rozhodli jsme o něm v rámci balíčku o čisté mobilitě, který byl přijat před několika týdny. Takže je důležité připomenout, že všechny priority jsou otevřené, protože máme malou marži flexibility která dosahuje 20 hodnoty výzvy. Takže pokud obdržíme velmi dobré projekty ohledně i v jiných prioritách než inovice, tak je samozřejmě zohledníme a zhodnotíme, ale naše přání je samozřejmě nejlépe využít těch 350 dodatkových milionů na ty projekty v oblasti alternativních paliv na závěr bych chtěl říci, že je velmi důležité mít to spolufinancování, ale také projekty. A za tímto účelem jsme zavedli systém pomoci, asistence, určitým poradenstvím Eh, nebo aplikace advisor poradenské, tak aby vlastně byly mož, bylo možno vyhodnotit výsledky té druhé tranše do léta 2018. Předsedající, děkuji za velmi zajímavou a podrobnou prezentaci a otevírám debatu. Pan Ertuk má slovo jako první. Ne, vy nechcete smluvit? Aha, tak jsem to špatně pochopila. Tak pan Sile. Děkuji, velice děkuji za tuto prezentaci. Já myslím, že celá ta myšlenka toho blendingu, eh, tam bylo cílem, aby se to smíchalo s, s, se soukromými penězi. Eh, ale když tam hovoříme o soukromých investorech, tak v případě blendingu je tam jeden takový rozdíl. Pokud já vím, tak minimálně v některých zemích, nebo třeba v zemích, které znám já, po baltské zemi, tam je poměrně malý zájem o soukromé, finan- o soukromé investice. Ehm, tam investoři nemají příliš zájem investovat eh, pro nějaké dlouhodobé projekty a myslím si, že to možná bude stejné i v dalších zemích. Tak eh, nemyslíte si, vy vlastně, eh, vy vlastně ehm, to smícháte s penězi daňových poplatníků, pak se to nazývá veřejné peníze, tam, kde je opravdu vysoká návratnost projektu, tak tam jsou soukromí investoři, ale tam, kde potom to není tak atraktivní, tak tam potřebujete veřejné peníze, takže vlastně ten blending nakonec je to, že mícháte veřejné peníze s jinými veřejnými penězmi. Takže co si o tom myslíte a nechcete tedy spíše podpořit nějaké ty oblasti, kde je ta nízká návratnost nebo kde, je to, kde to není tak atraktivní pro ty investory? Pan paní Teli, pan Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci. Já mám pár otázek, možná budu působit hmm, jakože jsem to nepochopil. Eh, když se, když se ptal pan Zile o tom blendingu, vy jste hovořil také o projektech, které se týkají vodíků, které jsou podle mého názoru opravdu velice nákladné, nejenom pouze dost nákladné, ale velice nákladné. A vy jste o tom hovořil několikrát, takže máte určitá očekávání, nebo jste si jste přesvědčený, že třeba komerční banky je budou považovat za ekonomicky udržitelné projekty, když to porovnáte nebo když si vezmeme také v úvahu ten kontext, že zatím zde není ta dostatečná infrastruktura pro vodík a tak dále. Také když se podívám na to rozčlenění jednotlivých zájmů, jednotlivých eh, oblastí, tak poměrně neúspěšné byly ty klíčové, ty hlavní sítě. Já myslím, že tam bylo asi sedm projektů nebo sedm úspěšných projektů, ale když to chceme všechno ufinancovat, když chceme využít nějaké komerční prostředky a chceme tím financovat ty hlavní e, sítě, já bych s tím samozřejmě souhlasil. Já si myslím, že je důležité, aby tam byly možnosti, aby, aby tam došlo k propojení těch klíčových koridorů, aby tam byly vytvořena ta centra, ty uzly, aby to bylo někde blízko velkých eh, měst, aby to bylo všechno atraktivnější pro finance. Takže já se chci zeptat, proč tam byla tak nízká míra úspěšnosti, nebo tam byl nějaký politický element, eh, nevím, bylo tam třeba bylo tam nějaký aspekt, že se třeba dávali přednost nějakým environmentálnějším projektům. Potom také ERTMS, to bylo poměrně úspěšné. Mohl byste třeba ještě podrobněji popsat, co v rámci toho ERTMS tam myslíte? My jsme všichni pro, ale také je to velice nákladné. A poslední komentáře. Za prvé, ten další termín je 2018, hovořil jste o létu 2018, takže firmy mají zhruba rok, aby si připravili všechny finanční podklady, aby se dohodli s bankami. Nebojíte se, že to nestihnou? Myslíte si, že samozřejmě, že teď už máte k dispozici dost způsobilých projektů, ale tam tedy nebudou ty firmy nebo ty, ty žadatele nebudou mít problémy kvůli tomu, že ta lhuta je krátká. A pak ještě bych se chtěl zeptat, třeba které firmy lépe dokážou se ucházet o ty blendingové nástroje a které třeba hůře. To mě jenom tak zajímá, zajímá mě třeba, jak se vede Česká republika v těchto blendingových eh, nástrojích. Děkuji, pan... Děkuji další řečník, děkuji také za prezentaci. Samozřejmě smíšené financování je dnes jednodušší než třeba před 6 nebo 7 lety, kdy daně byly ještě velmi vysoké. Dnes spořitelny, dáv nebo kreditní instituce rády poskytují úvěry, takže to se změnilo oproti situaci před několika lety. Měl bych konkrétní otázky ze zkušenosti z Německa, uvedu příklad Existuje koridor z Hamburgu do Krakova, 900 kilometrů až po železnici. S evropskými penězemi to bylo postaveno na polské straně, na německé straně ale jenom po Kodbus. Takže chybí tam 50 kilometrů, který není, není elektrofizovaný. Takže zboží například se projev, přepravuje stovky kilometrů. A pot, 300 kilometrů jako diesel potom. A hovo, vy jste hovořil o elektromobilitě. Jak, se to, jak to může být podpořeno? Například Braniborsko se velmi zajímá o toto propojení tak, aby spolková vláda řekla dobře, budeme financovat uh, určité průzkum studii proveditelnosti a ministr dopravy řekl, je to zakázáno, ten koridor není, není součástí nejvyšší potřeby. Uh, takže nemůžete to naplánovat, i když by to bylo financováno. Takže přitom by to bylo propojení na evropské úrovně, nebo má se Braniborsko obrátit na komisi říct, potřebujeme 100 milionů, abychom vlastně vyplnili tuto eh, mezeru, aby to bylo propojeno nejen na mezinárodní úrovni, ale i ta mezera mezi Kodbusem a dalším městem, abychom to mohli financovat. Tak jak ta elektromobilita, no, 99% lidí hovoří o elektromobilitě, ale mají na mysli pouze elektromobily, ale elektroauta. 4 miliardy euro se dávají na podporu elektromobilů jako elektrických aut. Zejména co se nyní se říká, ne, měst, podporujeme města 75 miliony na, za elektrobusy a na eh, dopravu zboží například společně s těmi ostatními 27 ministry dopravy bylo řečeno v rámci té cestovní mapy, že více než polovina dopravy zboží by měla být dopravována pomocí elektřiny, to jsou obrovské množství, takže v Německu ale nedostaneme ani eurocent od státu. Některá města možná spolufinancují, ale nikoli v stát. Takže moje otázka, když některé rozumnější regiony nebo města nebo zem, spolkové země v Německu ale i když to nechce ministr dopravy, je přece jen možnost se dostat k tomu financování, aby se ta mezera těch 100 nebo 50 kilometrů například vyplnila pokud by ta možnost byla, tak bych vám prostě dal adresu, abyste se mohl na ně obrátit, nebo sám bym bych to řekla, byla by to skvělý příběh v rámci blendingového financování, aby prostě tento problém se vyřešil. Děkuji, pane Kramere. A nyní dávám slovo vám, abyste zareagoval na otázky, které zde zazněly. Dobře, budu velmi stručný. Mám jednu otázku dvě otázky a jednu připomínku. První otázka, když slyším příspěvky kolegů, blending je blending pomocí sou, s pomocí soukromých peněz ale vlastně ty hlavní finanční nástroje jsou z veřejných institucí, alespoň tak jsem to pochopil. A priory tedy pocházejí z veřejných institucí, zejména blending pomocí plánu EFSI, který je podporován EIB a tak dále. Takže já si myslím, že tyto blendingové nástroje jsou zejména veřejného charakteru tedy. To je tady první otázka, jestli jsem to dobře pochopil. A druhá otázka, minimum, minimum je 20% a je nějaké maximum? A třetí otázka, to není otázka, ale připomínka. Jsem překvapen, protože ve smyslu toho blendingu hodně se zdůrazňoval blending v různých etapách mého vztahu s komisí, ale není to podmínka, je to podpora. A zde je něco, co je trošku zvláštní protože pokud to je určeno na podporu, tak by to mělo mít nějakou podmínku. Odpovídá to tedy smyslu toho, co jsme obhajovali na začátku, když se měli usnadnit nebo zprostředkovávat operace? Takže nyní dávám slovo vám, zástupci komise, abyste mohl zareagovat na ty otázky. Děkuji za všechny vaše otázky. What is private, what is... Za prvé, co je soukromé, co je veřejné? My přemýšlíme třeba tak, že půjčka, která je od EIB, pokud doplňuje rozpočtové financování, pokud to nahrazuje, tak to není považováno za veřejné peníze, protože každopádně EIB se eh, refinancuje na kapitálových trzích. Takže ta, zde je ta dělicí, nebo ta dělicí čára mm, mezi těmi financemi, to není podle institucí, ale spíše podle zdroje těch financí. Takže podle toho prostě máme také ty promotéry. Z těch 30, z 39 subjektů jedna třetina jsou soukromé subjekty, dvě třetiny jsou veřejné subjekty, ale to mohou být třeba železniční podniky, které operují na trhu, i když jsou třeba mm, vlastně ne, mm, mají veřejného vlastníka, to není problém. A pak, co se týče těch zdrojů financování, tak tam máme 14 projektů z EIB, ale pak je tam 20 obchodních bank, které jsou zapojené v tomto schématu. Nejsou tam někdy sami, protože často tam, bývá určit, často tam bývají i ty národní um, banky plus eh, ty obchodní banky. Ale abych pak ještě zodpověděl otázku pana Rikého, ten Eh, velký projekt ve Francii, to je ERTMS eh, mezi Paříží a Lyonem, tak tam to financování plyne z dvou soukromých bank. Není to ani od EIB, eh, jde to s, financují to dvě soukromé banky. Takže jsou zde tyto dvě možné konfigurace. Co se týče hydrogenu, co se týče vodíku, je to vlastně první projekt tohoto druhu, takže uvidíme. Ale je tam, tou myšlenkou je strategie vyvinout eh, celou síť těch různých bodů eh, plus eh, se spojenými službami, které s tím souvisejí. Takže zde to jsou ty národní banky, to jsou hlavní finanční partner, co se týče těch uzlů, tak zde jsme nedostali příliš eh, žádostí. Je možná, že je, je možné, že je to třeba obtížnější identifikovat určité uh, toky příjmů z těchto uzlů, takže to je možná důvod, proč zde není tak velká úspěšnost. Ale my bychom rádi do té druhé usávěrky uh, ještě chtěli trochu rozšířit eh, výklad, eh, co všechno lze mm, předkládat za projekty v rámci těch alternativních eh, pohonů. Protože teď, pokud máte nějaký projekt, který se týká alternativního projektu a týká se to toho uzlu, tak to vlastně nemusíte mm, předložit v té kapitole uzly, ale v kapitole inovace. Takže tím bychom chtěli přitáhnout, přilákat trochu více projektů, které se týkají měst a alternativních pohonů. Takže ERTMS, eh, jaká je typologie projektů? Už jsem zmínil tu, ten velký projekt, který se týká nákladních vozů. Je to, v těch, je to na té síti mezi Paříží a Lyonem, takže to je takový velký projekt, ale pak, je tam ještě, pak jsou tam ještě další projekty eh, od tří nebo čtyř různých firm a některé eh, nabízejí zajímavá schémata, třeba v Nizozemsku, tam to není železniční firma, ale administrativa, která potom otevírá to schéma různým partnerům a umožňuje to třeba účast i menším podnikům. A my si myslíme, že to je velice zajímavé. No a co se týče načasování, budou zde ty dvě sekvence. Nejprve je zde to první kolo, to znamená podepíšeme grantové dohody někdy na začátku roku a pak budeme čekat eh, na eh, to dokončení a pak teprve vlastně uvolníme ten zbytek. A co se týče toho druhého období, tak tam bude uzávěrka někdy v dubnu, potom během léta to vyhodnotíme a asi na konci roku 2018 uvolníme peníze a teprve vlastně mm, potom se to podepíše, ale budeme muset samozřejmě brát v úvahu, že ty uh, náklady budou způsobené až do roku 2023 Ještě co se týče specifických otázek, ty se týkaly třeba projektu v Německu. Mm, já teď nevím úplně, nebo nemůžu úplně teď přesně popisovat mm, ty konkrétní projekty, nebo zda jsou způsobilé, ale samozřejmě, pokud máte, mm, můžeme se pak domluvit ještě mezi sebou, a abyste získal informace, které se týkají třeba té elektrifikace té části trati, o které jste hovořil. Pak otázka míry spolufinancování. Vzhledem k tomu, že jsme přesně nevěděli, jaký druh spolufinancování by byl vhodný pro toto kolo blendingu, tak jsme se řídili těmi tradičními kole. To znamená, všechno zůstává stejné, priority zůstávají stejné, 20% je standardním spolufinancováním, e, pro ERTMS to bylo 50%, a musím říci, že zatím u těch klíčových, u těch hlavních sítí eh, takovou to referenční hodnotou bylo 30 ale protože u těchto projektů máme velký počet eh, přihlášek, tak jsme se rozhodli snížit trochu tu míru spolufinancování. Takže uvidíte, že tam je celá série velkých projektů, u kterých navrhneme pouze spolufinancování ve výši 20 To nám umožní financovat více projektů. Bude to také taková určitá zkouška, určitý test. Protože pokud ty projekty budou schopné mm, spokojit se s těmi 20%, tak to pro nás bude dobrou zprávou a, a budeme vědět, že příště budeme moci třeba tu míru spolufinancování um, nechat na této nižší úrovni nebo ji ještě snížit. Takže jde o to, že vlastně vycházíme z těch eh, referenčních sazeb a z těch mír, měr, které byly v tom CEFu. A poslední věc. Omlouvám se, nemohl jsem vám, eh, nemůžu vám přinést tu naši tradiční brožuru, nemůžu vám ji teď dát k dispozici, protože zatím ještě ji musíme dokončit, ale zašlu jí, mm, zašlu vám ji i v elektronické podobě a tam pak najdete všechny podrobnosti, všechny informace o projektech, které byly i které nebyly vybrány a samozřejmě potom rádi zodpovíme na veškeré dotazy, které se týkají těchto projektů. Děkuji. Děkuji za všechny vaše odpovědi. Dal jste nám takový dřívější vánoční dárek. Takže pokud bychom mohli dostat tento dokument, tak by to bylo skvělé. Takže děkuji. Komise nám tedy osvětlila otázky související s blendingem, což je jeden z důležitých bodů na programu následujících let a o výběru projektů. A budeme pokračovat v našem pořadu jednání a to je přeskum prezentace komise týkající se návrhu aktu v přenesené pravomoci souvisejícího s technickými požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. Dávám slovo komisi paní Bos Roska přišla, jak se vám daší. Děkuji, dobrý odpoledne. Máte pět minut, abyste nám poskytla informace. thank you, uh, thank you, Chair. Uh, Děkuji, paní předsedající, a dobré odpoledne všem poslancům Evropského parlamentu a členům výboru pro eh, tra, výboru TRAN. Nejdříve na úvod chci říci, že komise přijala nový akční plán, který zahrnuje i jiný způsob zprávy a který by měl eh, vyřešit určitou, eh, určitý překryv, které se týka, který se týká v rámci legislativy, legislativy plavidel vnitrozemské plavby a eh, nyní máme výsledky a konkrétní uplatňování tohoto nového přístavu je to směrnice 2029, která by měla vést k eh, jednotným eh, normám, které dosud existují v rámci stávajících eh, režimů a v rámci stávajících pravidel v roce ta směrnice, eh, směrnice z roku 2006 k technickým eh, požadavkům eh, přináší certifikáty, které jsou vydávány v souladu s evropskými pravidly a máme proto různá prav, různý právní rámec a lhuty, které existovaly dosud a byly tedy různé tyto věci a tudíž nebyla srovnatelnost mezi těmi evropskými a těmi rýnskými lidskými. Eh, usilovali jsme o harmonizaci, které, která by zabránila zkreslování konkurence a různým, vzniku různých úrovní eh, bezpečnosti. Takže máme jednu společnou eh, normu, která se týká 14 tisíc plavidel na těch evropských řekách, ne tedy dvě technické normy. A z toho vyplývá návrh návrh aktů v přenesené pravomoci v oblasti té e, vnitrozemské plavby. Je to stejná logika, jako je logika certifikace profesní kvalifikace, která byla v plénárce parlamentu schválena před e, nedávno schválena a dnes také Radou pro dopravu jednomyslně. Vzhledem k tomu, že mám jenom těch pět minut, tak e, Eh, vynechám eh, eh, část, která se týká organizace CESNY, která vlastně nastavuje ty normy, ty standardy a obě ty dokumenty k této organizaci odkazují jako ke standardizačnímu orgánu a vrátím se k tomu těm vlastním aktům v přenesené pravomoci. Již jsme učinili v této oblasti první krok, což je postup podle článku 2089 eh, eh, smlouvy o fungování Evropské unii a rozhodnutí Rady z června a na základě tohoto eh, rozhodnutí z června 2017, které bylo přijato v červenci 2017 a nyní máme tedy návrh tohoto přenesen tohoto aktu v přenesené pravomoci s cílem konzultovat a přijmout předtím předtím, než je nastane lhůta pro transpozici, což je 7. října příštího roku. E, toto jsme prezentovali 13. října tohoto roku na expertní skupiny, e, skupině e, komise s tím, že se mění příloha dvě směrnice a z toho vyplývají určité změny v přílohách 3 a 5, které zajišťují konzistentnost. Eh, v té zbývající minutě vysvětlím, co je vlastně to rozhodnutí eh, eh, z roku 2017 července a to, jak se mění ta, to rozhodnutí Estrin, které je a jak se mění ta příloha. Je to 500 stran dokumentu a vedle toho ještě byl předchozí Estrin z roku 2000. 15, který tež měl 500 stránek. Cílem je uvést do saladu s novými technickými pokroky v oblasti eh, Máme zde nařízení o ne o nesilničních pojízdních strojích, které stejným způsobem usoladňuje ty eh, technické Eh, parametry. Této nesilniční pojízdné stroje řeší mm, eh, po, eh, řeší motory, zatímco estry 3 řeší vlastně otázku plavidla, potom máme nové požadavky, které zabrání nehodám na plavidle, které jsou ne, které jsou časté, zejména s velkým počtem uh, do, e, převázané, převáženého zboží a potom máme nové e, technické normy v oblasti ochrany požární a nové elektron, elektrické zařízení a v rámci e, navigace je třeba postupovat v souladu s tím, co se děje v rámci nového cenel leku a uvést do souladu s další legislativou jako je směrnice o alternativních řešeních a e, celá řada e, e, těch přechodných ustanovení vedla k nalezení trvalých ustanovení a tudíž máme nyní trvalá e, ustanovení, která budou řešit vnitrozemskou plavbu a její standardizaci a kolegyně Magda Volská, která se účastní té technické pracovní skupiny, je dnes e, se mnou, pokud by bylo potřeba řešit některé ty konkrétní technické otázky. Děkuji, paní Roska, za vaše vysvětlení a hned zahájíme diskuzi naší a dáme slovo zpravodaji panu Beletovi. Dobrý den, takže dávám vám slovo. Máte na starosti ten základní akt a potom dám slovo stínovým zpravodajům a poté vyzvu komisi, aby reagovala na připomínky a otázky našich poslanců. Tak pane Belete, prosím, máte slovo. Děkuji ještě jednou, paní předsedkyně. Uh, Možná si vzpomínáte, měl jsem tu příležitost být zpravodajem k této eh, eh, věci, pokud jde o technické normy plavidel pro vnitrozemské plavby. Trialog eh, byl úspěšný a byl fina, Eh, Lizovan za předsednictví pana eh, Kramera. Děkujeme mu za dobrou spolupráci. A já mám několik otázek na komisi. Nechci se pouštět do technických detailů. Obecná připomínka eh, komisi asi nepřekvapí, že takovou obecnou připomínku vyslovím totiž eh, vzhledem k tomu, že eh, jde o to, aby parlament byl účasten ještě v dřívější fázi, ne až v té úplně poslední fázi tohoto procesu, tedy v té přípravné fázi, protože v té závěrečné fázi je to spíše o, technických odbornících a my bychom rádi tedy eh, o ty, ty informace měli dříve, ale to asi komisi toto sdělení nepřekvapí kvapí. Pokud jde o některé technické otázky, kapitola 9, která, 19, 9, která se týká emisí a zejména různých eh, plynných emisí, bylo zmíněno, že ten pozměňovací návrh je vlastně přizpůsobení se té, toho nařízení o, o eh, těch nepojízdných těch motorových motorech a potom k článku 9.1 tam bylo řečeno, že to je obecné ustanovení, který se, které se týká mm, těchto vozidel, aby byly autorizovány katalyzátory a aby byly zakázány náhradní motory. Co se tím přesně myslí, pokud jde o ty nesilniční pojízdné stroje? No, děkuji. Takže když Eh, mluvíme o zákazu těch náhradních motorů pro tyto stroje, co se tím myslí. A eh, tachografy a jejich testy, jejich výkonu, tady je změna, která se týká minimálních požadavků na tachografy a pokud, hm, tady by mě zajímalo, pokud zda existuje právní povinnost mít tachograf u těchto, eh, těchto vnitrozemských plavidel. Ty, toto by mě zajímalo a chtěl bych slyšet odpovědi na tuto otázku, otázku tachografu a jejich povinnost Potom plavidla bez e, řízení, tedy nebo bez posádky, to jsou ty, e, e, to jsou ty ta tlačená plavidla, která jsou součástí celého konvoje, nemají tedy posádku, nemají žádné zázemí pro posádku, kolik takových plavidel by mne zajímalo vlastně, kolik existuje těchto bez, bezposádkových plavidel na, na v Evropské unii eh, v rámci vnitrozemské platby. To je otázka na komisi, pokud komise taková údaje má. A druhá otázka, která se týká těchto bezposádkových plavidel, zda vzniká v důsledku jejich použití nějaké další bezpečnostní riziko a jak jsou tato případná rizika řešena. To jsou tedy moje klíčové otázky. Tachografy bezposádkové pozádková plavidla a e, e, emise a další zvláštní zne, znečišťující látky. Děkuji. Pane Ertugu, chcete si vzít slovo? Chcete se vyjádřit? Pane Ertugu? Slyšíte, pane Ertugu? Chcete si něco říci? Máte slovo. Vůdy, děkuji. Aha, chcete, nechcete. Dobře, takže pan Keith, Keith Taylor, prosím. Look at that. Thank you very much. Děkuji. Děkuji komisi za vysvětlení a velmi rychlé vysvětlení dokumentu. Ale co jste mě nevysvětlili, je proč externí orgán Evropské unie což je tedy CESNY, má tak výrazný vliv a na rozhodování v rámci EU, zatímco o jiné jsou agentury EMSA, EASA, ERA, to jsou agentury, které jsou E, součástí EU a které vznikly spolurozhodováním s parlamentem. Proč tedy e, je tady e, orgán, který vlastně je řízen a spadá pod samotné to odvětví a dominuje tu politiku? Děkuji, pane Taylore, to bylo skutečně velmi rychlé. Pane Lundgrane, chcete něco říci? Ne? Dobře. Takže už nikdo nechce nic říci, ale máte zde tři důležité otázky. Tak paní Roska, prosím. On the first, uh, Ještě k té, děkuji za otázky. Pokud jde o tedy ta první otázka zapojení parlamentu dříve, i pro mne je ta problematika nová, protože já se pracuji tedy na tomto oddělení teprve po té, co byla tato směrnice přijata, takže uh, Mm, vlastně je to teprve po roce a eh, organizace eh, CESNY velmi rychle postupovala eh, s těmi novými požadavky na eh, rok 2017 předtím, aby byly připraveny předtím, než dojde k transpozici v říjnu příštího roku celé té směrnice členskými eh, státy, takže v těch postupech je možno se zlepšit. My chceme také od organizace CESNY, aby nabídla vysvětlující prohlášení k těm novým technickým požadavkům, abychom mohli pře, před takže můžeme očekávat, že tyto vysvětlující prohlášení budou připravena a na jejich základě můžeme potom na expertní úrovni diskutovat eh, ty technické požadavky. Takže skutečně je to hodně práce a budeme eh, tu proceduru us způsobovat. Na plenárním zasedání CESNY se předpokládá eh, téma transparentnosti, jak lépe informace tedy sdělovat a eh, to se bude zlepšovat, doufáme. Já tedy bych eh, ještě odpověděla na to, co říkal pan Taylor, proč tedy nemáme standardizační, normalizační orgán eh, pro tento typ dopravy jako v jiných oblastech. Kolegium si uvědomilo, že existuje jaksi odborná znalost v rámci Rýnské eh, komise a proto jsme zvolili tu cestu, že standardizační organiz, orgán bude pod Rýnskou komisí. Ne ve všech eh, Um, oblastech takto postupujeme. Ne, ale ve všech oblastech se standardizace vytváří eh, v rámci evropských eh, orgánů. I v jiných obla, eh, oblastech se vlastně těží ze standardizace jiné, jako ISO a další. Zde v této směrnici je, bylo právě záměrně zvoleno, že je potřeba vycházet pro normalizaci z CESNY a protože a již tedy ta mm, technická norma 2015 je součástí směrnice. Good afternoon, everybody. I would... Dobrý den. Já bych možná začala tou poslední otázkou, která se týkala Um, těch um, plavidel bez posádky. Víme, že třeba v Nizozemsku se to teď uh, řeší. Víme, že také v Belgii jeden projekt. To je projekt, který by měl být dokončen do roku 2020. Cílem tohoto projektu je, aby působily na těch řekách nějaká tato plavidla uh, bez posádky, kterých hovořil pan poslanec, ale podrobnosti zatím nevíme. Co se týče tachografů a požadavků, které s těmi souvisí, takže zatím to eh, ve vnitro, eh, v vnitrozemské plavbě není povinností, ale pokud by tam byly tachografy, na té palubě, tak musí odpovídat požadavkům podle normy S-Stream 2017. A potom tam byla otázka, která se týkala vztahu k nařízení o nesilničních pojízdných strojích. Teď jsem si nejsem úplně jistá, zase jsem tu otázku pochopila, takže to mohu říci spíše obecně. Ta kapitola žádá, aby, mm, byla, aby byly spojeny stejné podmínky jako nesilniční pojízdné stroje. V tom nařízení tedy tam, se týk, tam, se, tam jsou ustanovení, která se týkají uvádění motorů na trh. Jsou tam podmínky, které musíte motory splňovat, aby mohly být uváděny na trh. A norma Estrin uh, eh, hovoří o podmínkách pro servis těchto motorů. Protože pokud jsou ty motory součástí lodi, tak jsou tam eh, otázky bezpečnosti. Takže to je ten vztah. A je to z mé strany vše, nebo ještě? Děkuji. Děkuji komisi za to, že nám odpověděla na otázky kolegů parlament, parlament velmi pozorně bude, sleduje, bude sledovat eh, přípravu těchto aktů v přenesené pravomoci. My jakožto parlament musíme být informováni současně s experty z členských států, takže se budeme asi setkávat pravidelně. Paní Roska, děkuji vám a velmi brzy nashledanou ve výboru zase. A nyní budeme pokračovat ve schůzi, ale bude to za zavřenými dveřmi. Bude to nyní důvěrná část. Takže možná si uděláme krátkou pauzičku, aby internetový přenos byl zastaven a aby veřejnost nebo ti lidé, kteří